Señor o presidente. Muito boa tarde a todos. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Schůze je znovu zahájena a chtěl bych přejít k výsledkům hlasování. Je to hlasování o prvním balíčku pozměňovacích návrhů společné eh, návrhu rezoluce eh, koordinované akce EU pro boji proti COVID-19 eh, jeho důsledkům. Výsledky jsou následující. Rozměňovací návrh číslo dvě byl přijat. Výsledky vidíte na obrazovce. Takže pozměňovací návrh číslo dvě byl přijat na